milionů euro, aby se budovalo na té práci, kterou už udělal EP ja, a, Just a Just a chceme se zaměřit dále na posilování systém eh, trestně právní spravedlnosti. Děkuji, bylo předloženo sedm eh, návrhů na usnesení, tímto rozpravu končím a hlasovat se bude po další rozpravě. A nyní následuje eh, rozprava o situaci etnických menšin v Iránu. Nejprve dávám slovo autorovi a to je kolega Paška a má jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Iránská politická reprezentace má dlouhodobo, dlouhodobě problémy s respektováním eh, mezinárodně uznávaných lidských práv. Také etnické menšiny doplácejí na politiku státu radikálního eh, islámu. Apelujeme na tyto orgány, aby respektovali právo menšin používat vlastní jazyk pro komunikaci v soukromí i na veřejnosti a umožnili menšinám svobodu náboženského vyznání, zastavili diskriminaci pro následování menšin a uplatňování trestu eh, smrti. To je velice důležité. Je to důležité proto, že i když arrogantní iránská administrativa neudělá žádné změny, tak ví, že Evropa to vidí a celý svět to vidí a je zřejmé, že v budoucnosti ponesou zodpovědnost za svoji arrogantní menšinovou politiku. Děkuji. Slova eh, kolega Tavareš, dvě minuty. Muito obrigado, senhor presidente. O assunto deste debate é de facto preocupante. Eh, pane předsedo, je to opravdu znepokojivý problém. Myslím, situace menšin v Iránu je velice vážná a zhoršuje se. Politická situace v zemi je eh, velice citlivá i co se týče většinového obyvatelstva, protože jejich práva jsou porušována a upírána jim, když se účastní voleb protože často výsledky jsou falšovány. Ale ještě horší je situace menšin. Ti mohou se snadno dostat do vězení, do vězení na dlouhou dobu. A systém justice je naprosto zaujatý proti etnickým menšinám. Ženy z těchto menšin, jim se dostává ještě horšího zacházení než ženám v Iránu obecně a kvalita školství v oblastech, kde žijí eh, menšiny, je daleko horší než jinde v Iránu. To je opravdu velmi znepokojivé. Měli bychom k tomu ještě dodat, že eh, se stále častěji používá trest smrti v Iránu. Lidé jsou eh, také pro následování kvůli sexuální orientaci. Nezletilí jsou také popravováni. Proto vyzýváme Irán, aby skoncoval s těmito praktikami a aby změnil své chování vůči etnickým menšinám. Samozřejmě, že můžeme sotva doufat, že nás iránská vláda poslechne, ale důležité je, aby alespoň se zamyslela nad tím, co dělá a, aby si, um- a jaké sémě touto praxí zasévá. Iránský režim eh, možná sklizí skutečný vítr přímo vychr, pokud bude takto dnes pomíjet práva menšin. Myslím si, že nastoupí den, kdy svrhnou tuto vládu. No, děkuji. Na jednu minutu má slovo paní kolegyně de Kaiser. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Obyvatelé v Iránu jsou e, složeni z Peršanů, to je polovina, a ostatní jsou různá etnika. A e, Výbor proti rasové eh, diskriminaci v OSN v roce 2010 poukázal na to, že tyto menšiny jsou vyloučeny a je jich ale přitom hodně. Já, jsou to arabové samozřejmě, erbazáni, tur, turkci, kurdové a turkméni hlavně. A, takže zde naše usnesení eh, se ale věnuje těm, eh, tomu etniku Ahvaziu, eh, což je vlastně jenom součást celé té škály menšin v Iránu. A jde o mládež 15. dubna, to je taková aktivita, iniciativa, která vždycky v dubnu manifestuje v roce 2011 E, e, došlo k zabití 15 osob, e, řada zraněných byla na Facebooku, na Twitteru, to bylo všechno oznámeno a mm, mm, takže mm, je to hlavně šest Ahvaziů, kteří byli uvězněni a měli by být odsouzeni. Ale těžko vůbec získáváme nějaké informace o těchto případech, eh, protože ono to spíše jen tak eh, figuruje na těch různých sociálních sítích. Ale já si myslím, že eh, zde je třeba říci, že nám jde o spravedlivý proces. Na to musíme apelovat, to je podstatné. Děkuji. Děkuji, kolegyně De Kaiser. Slovo má kolegyně Šáke, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo, kolegové, kom, pane komisaři. Je třeba říci, že všichni Iránci eh, žijí eh, v násilí a v útlaku. Je to smutná realita této republiky. To nesmí být zastíněno eh, jednáním o jaderných záležitostech. Příští kolo začne příští týden. Ti, kteří si myslí, že změny v Iránu nastanou ze strany Iránců, Mm, mm, tak si musí uvědomit, že lidská práva jsou v tom strategicky důležitým prvkem a to nesmí zastínit eh, ty otázky Eh, nesmí to zastínit eh, otázky týkající se nukleárního programu. Zde, eh, zde je pravda, že ty menšiny jsou především utlačovány a hodně osob je ve vězeních, kde nejsou plněny žádné mezinárodní standardy a iránská věznice, věznice jsou světoznámé, bohužel, a mučení, popravy, to je běžná praxe, kterou my neustále odsuzujeme, protože věříme v Eh, v univerzálnost lidských práv, ale apelujeme především na iránské orgány, aby plnili vlastní závazky tak, jak jsou zakotveny v jejich ústavě. To znamená, eh, že, eh, to znamená marginalizované eh, komunity, včetně žen, tedy nemohou být eh, vlastně dvojnásob eh, penalizovány jenom z tohoto titulu. Chceme apelovat na, na propuštění lidskoprávních aktivistů, kteří hájí práva menšin a chceme, aby menšiny měly možnost aplikovat, uplatňovat svá práva jako právo na používání vlastního jazyka, třeba ve vzdělávání a to je všechno zakotveno vlastně již i v ústavě Iránu. Děkuji, slovo má kolegyně Korola na jednu minutu. Kiitoksia. Nyt on kulunut kaksi vuotta siitä, kun... Děkuji. Uběhly dva roky. A poté, co byl zavražděn pan Fázi, kvůli tomu, že byl kurdského původu, následoval čtyřletý trest, ale musím říci, že není dostatečné. Potom eh, další, tady vrah byl eh, zatčen a obviněn. Eh, v národním legislativě tento trest, vlastně, ze kterého byl obviněn, neexistuje, přesto ovšem byl trest vykonán. Arabové, Kordové, muslimové, všechny tyto menšiny a další menšiny nejsou zmiňovány. Menšiny mají pouze malé zastoupení v parlamentu a nemohou uh, udržovat své obřady, své um, tradice. Eh, děkuji, kolegyně Verží a minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. Před pár dny Kurdové v Iránu si připomněli druhé výročí eh, smrt eh, mladého učitele, kterému bylo 31 let, který byl oběšen po čtyřech letech mučení ve vězení. A eh, před pár dny také i bylo šest a hvajzů souzeno, byli odsouzeni tím, že tedy se rouhali vůči Bohu a e, jste to je nám, jenom připomíná vlastně všechno to eh, utrpení, které snáší tato menšina třeba při předchozích manifestacích. Těchto mě mm, Bahalí, Arasí, Beluč a další, to jsou menšiny v této zemi a takže není možné, že někdo je stíhán jenom proto, že je součástí nějaké menšiny, ale to může být jakákoliv menšina, náboženská nebo jenom být žena, to je problém a zdá se, že tresty smrti jsou četnější a četnější a eh, i vůči mladistvím. Proto my přijímáme máme další a další rezoluce. S jakým účelem je třeba, aby se zbudilo svědomí a povědomí. Všichni vědí, že iránské orgány, ale eh, by měli být odsouzeni. Ale máme zde další témata, třeba paní Leila Zana, která byla v Turecku eh, odsouzena eh, a přitom je nositelkou Sacharovy ceny, takže jsou zde ještě jiná témata, která třeba si připomíná. Děkuji. Kolega Vojčechovský, jedna minuta. Děkuji, paní. Děkuji, pane předsedo. Je velice smutné, že Irán, což je země, která má tak dávné tradice, historii, krásnou kulturu, je to významná velká země. Je smutné, že této zemi dnes vládne společno, eh, eh, orgán, obo mají vládu, která nerespektuje vlastní společnost, eh, která usiluje o jaderné kapacity a která pronásleduje mnohé své občany. Týká se to křesťanů, ale také etnických menšin. A musíme samozřejmě na to zareagovat. Není moc, co můžeme udělat, protože iránské úřady jsou eh, velmi rezistentní vůči kritickým hlasům, ale nesmíme přestávat s touto kritikou. Ale my z Evropského parlamentu naopak musíme dát jasný signál, že s tím nesouhlasíme, že eh, to odsuzujeme a tady také v Evropě musíme pomáhat opozici v Iránu. A to je správný směr, tlaku na iránské úřady. Eh, děkuji kolegovi Vojčechovskému. A to byli autoři, nyní řečníci ve jménu Sukupin a slovo má na minutu pan Posud. Pane předsedo, Irán eh, je velmi eh, často vnímán jako šítská Eh, země, ale je to země mnoha národností, je zde také mnoho náboženských menšin, poměrně eh, dobře si stojící eh, křesťanská menšina, ale pak jsou tady i jiné menšiny, které jsou stíhány, například někteří, některé skupiny křesťanů a Vahabité také trpí a proto je potřeba Irán vnímat v celé široké škále různých variant a je potřeba se postarat o to, aby náboženské menšiny byly chráněny a na rozdíl od jednou předřečnicí si myslím, že má smysl opakovaně se zabývat Iránem Neustále eh, jsme to v minulosti dělali s východním blokem a dnes je východní a střední Evropa svobodná. A jednoho dne eh, to bude platit i pro Irán, bude tady mnoho eh, menšin, které podle starých tradicí budou mírově spolužít a budou naším partnerem. Děkuji. Děkuji a Slova má paní kolegyně o Jolant jedna minuta. Pane předsedo, porušování práv menšin v Iránu porušování eh, lidských práv menšin není žádné překvapení vzhledem k hroznému stavu lidských práv v zemi jako takové. O tom se již několikrát diskutovalo v Evropském parlamentu. My tedy apelujeme na příslušné orgány, aby eliminovali veškeré formy diskriminace a apelujeme na ně, aby umožnili svobodu schromažďování a náboženské svobody a aby i propustili ehm, aktivisty z věznic. Bohužel víme, že naše rezoluce eh, bude ignorována stejně jako eh, byly i ty předešlé. Namísto toho bych ale chtěla apelovat na EU, aby EU zahájila dialog a spolupráci s opozicí v Iránu i v zahraničí a pomohla jí v její činnosti svrhnout stávající fundamentalistický režim. Změny v Iránu asi musí vzejít zevnitř země, ale měli bychom využít tu možnost a Eh, snažit se pomoci těmto Iráncům, aby v opozici, aby urychlili tento proces. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji. Kolegyně Ojuland a slovo má kolega Grobačík. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Irán je země, kde vládnoucí režim si z násilí a porušování lidských práv udělal vlastní politiku. A nenávist směřuje zejména vůči křesťanům, kteří už mnoho let jsou pronásledováni a často za svoji víru umírají. Není snadné být katolíkem v Iránu, protože takový člověk může snadno přijít o život. Evropská unie, jejíž kořeny spočívají v křesťanství, má povinnost hájit tyto lidi. A proto musí musíme eh, všemožně bojovat proti situaci v Iránu. Právo na náboženství, na vlastní náboženství je jedno z hlavních lidských práv. Pod žádnou záminkou, ať už je ekonomická či politická, nemůžeme tolerovat to, co se tam děje. Proto vyzývám komise, aby podnikla veškeré možné kroky k ochraně křesťanů v Iránu. Děkuji. Děkuji, pane Kropačík. To byly řešníci ve jménu frakcí a slovo má kolega Silvestris. Il sistema giudiziario... Eh, eh, stav justice v Iránu je špatná. Odsoudila, eh, odsoudila 600 občanů a aktivistů za lidská práva a i příslušníky různých náboženských menšin a mm, i v Iránu existuje řada překážek k tomu, abychom mohli vůbec získat nějaké údaje týkající se menšin, poněvadž tato Islámská republika neumožňuje, aby mm, lidskoprávní aktivisti plnili svoji činnost pozornost a získávali vůbec informace o porušování základních práv. A další, svoboda eh, informací, to je další problém. My, my víme, jak je to těžké a tendence ještě zhoršující se, in, in, intenz, eh, i se stupňuje tlak na různé náboženské menšiny a především na křesťanské menšiny. To chci zúraznit, ne eh, mm, to nesmíme mít strach říci a napsat na papír. Jsou to tedy menšiny, které jsou velice utlačovány, tedy a ti, kteří patří náboženským menšinám, tak eh, jsou považovány za občany eh, druhé kategorie. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji kolegovi Silvestrisovi a teď eh, postup ke HDI a prosím vás o pochopení. U tohoto napínavého tématu se přihlásilo příliš mnoho řečníků, nemohu bohužel slovo udělit všem, i když tento postup trochu prodloužím. Takže první kolega na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. V Iránu už mnoho let eh, jsme svědky porušování základních práv, diskriminace menšin na základě etnických, náboženských, ekonomických eh, zásad a porušují se principy eh, Mezinárodní charty lidských práv. Jsou arestováni demonstranti, kterým jde o občanské svobody. Irán je jedno z těch států, kde se nejčastěji plní trest smrti a často se se to týká lidí, kteří se nedopustili žádných zločinů. Je těžká situace menšin Kurdů, často je eh, podezírají a obvinují ze špionáže. Proto tyto lidé se neustále bojí, že budou zatčeni a popraveni. Proto mezinárodní komunita musí být na poplach, protože se nechrání práva a musí se snažit, aby eh, iránská vláda plněla eh, závazky v oblasti lidských práv a nevím, jestli je to správné, že parlament už dvakrát odložil návštěvu delegace do Iránu. Myslím si, že kontakty by měly být. Eh, děkuji. Slovo má kolegyně Kretu na jednu minutu consider i eu că trebuie să transmitem un mesaj Děkuji. Myslím si, že musíme vyslat silný signál iránským orgánům, aby bylo zrušeno odsouzení ke smrti eh, těch eh, osob, které jsou tady ohroženy smrtí pověšením. Je důležitá právní ochrana a Rodiny musí být eh, informovány o osudu svých příslušníků. Je nutné, aby se vyhledaly ehm, informace eh, o zadržených a vyzýváme mm, tyto orgány, aby se vzdali trestu smrti, výkonu trestu smrti a eh, Evropská unie a OSN tady musí zasáhnout. Děkuji. Děkuji. A kolega Vlasák, jedna minuta

Děkuji. pane předsedo. Je to velice těžká situace iránských menšin a má to co dělat s nedostatkem náboženských svobod. Předředníci, předřečníci už konkrétně hovořili o případech diskriminace a pronásledování etnických a náboženských menšin, konkrétně pak křesťanů. Já to nebudu opakovat, ale chtěla bych jasně zdůraznit, že osobně já eh, velice eh, lituji, když slyším o to, jak se uplatňuje trest smrti vůči osobě osobám, které změnily víru. Eh, takovéto popravy podle mě jsou strašně brutálním porušováním práva na eh, svobodu náboženského vyznání a nesmí k tomu docházet. Děkuji. A závěrem ke HDI má slovo kolega Skinner, jedna minuta. Kolega Skinner. Kolega Skinner. Děkuji, pane předsedo. Ano, Veronik de Kaiser měla pravdu, že Irán není monokulturní společnost, samozřejmě, i když je to muslimská islámská republika a jak řekli předřečníci, je velice nebezpečné být příslušníkem nějaké menšiny, třeba náboženské či jiné a to eh, hm, hm, především eh, je na nás, abychom propagovali a prosazovali univerzální lidská práva ve všech menšinách v Iránu. A eh, tady jsme slyšeli tedy, že hm, jsou to různé menšiny, jich tam mnoho, ale zde i máme tedy různé, tedy ty, kteří konvertovali třeba z jednoho náboženství do jiného náboženství a ty čelí velkým, velkým hrozbám a problémům. E, takže já jako ostatní zde bych chtěl, abychom skutečně měli co nejširší záběr té definice, co to je menšina. Jsou to i různé náboženské menšiny, včetně křesťanských a další další. Ještě bychom mohli k tomu doplnit. Děkuji. Děkuji panu Skinnerovi. Catch the Eye postup je u konce a e, závěrem rozpravy má slovo pan Dali. Děkuji, děkuji, děkuji pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. E, Jak bylo řečeno, Irán je mozaikou různých etnik, e, jsou tedy, že představují aspoň 40 populace. Hlavní etnicko jazykové menšiny jsou Azerové, Kurdové, mm, Báličové, Arabové, Turkmeni, Paštunci, Arménci, eh, Gruzinci, Asiřané a Židé. A většinou se nachází na periferii a velice eh, daleko tedy od Teheránu od hlavního města. I přes eh, ústavní záruky rovnosti, tak osoby, které patří menšinám, eh, jsou předmětem celé série různých diskriminačních zákonů, praktik jako konfiskace půdy, eh, realit, jako je, že se jim brání přístup ke zaměstnání, jako jsou různé restrikce, co se týče svobod společenských, kulturních, jazykových, náboženských, porušování lidských práv jako takových, tomu jsou také vystaveni. Potom velice běžné praktiky, včetně uvězňování eh, lidí z důvodu jejich přesvědčení, nespravedlivé procesy s politickými vězni, te, potom jsou to eh, tedy eh, tresty mučení a trest smrti včetně. Takže zde jsou to tedy lidé příslušníci těch menšin, kteří ani nemají přístup k základním zdrojům, přírodním zdrojům, ať je to třeba eh, voda, jako je, eh, eh, jako je tedy přístup k, k vodě v azerbajdžánských provinciích nebo k zásobám třeba ropy v Ahvazu. A zde my máme celou řadu tedy eh, rezolucí OSN, například poslední z listopadu 2011, která se týká porušování práv menšin, kdy i výbor eh, OSN eh, proti diskriminaci také několikrát odsoudil tyto diskriminační praktiky. Evropská unie nepostupuje selektivně v této otázce. Evropská unie vystupuje na základě principiální pozice, kterou má a má klíčový zájem na tom, aby se ochránila práva osob, které patří různým různým menšinám na celém světě. Irán eh, je něco, co nám hodně leží na srdci, je to vážná situace, jako i v jiných státech. I tam monitorujeme všechny příklady eh, mm, útlaku, diskriminace na základě pohlaví, přesvědčení, svědomí, náboženství či etnické identity. Nedávné závěry rady také i vyjádřili politování nad útlakem iránských občanů, včetně těch, kteří patří do etnických a náboženských menšin. My využíváme veškeré nástroje, které máme, abychom zvýšili povědomí, abychom apelovali na Irán, aby respektoval principy rovného zacházení a zákazu diskriminace. A tak jednáme i v jiných případech. Mm, a eh, tedy vysoká představitelka Evropská unie mm, vydali prohlášení o eh, e, etnické a náboženské nesnášenlivosti v Iránu a i se eh, předložili demarše konkrétní v jednotlivých případech. Například v červnu 2011 Evropská unie předala v Teheránu demarši, která se týkala odsouzení k trestu smrti i Iránčanů kurdského původu. Také Evropská unie hluboce je znekliděna diskriminací a masivním útlakem eh, menšin náboženských a paní Eštonová také eh, vydala celou řadu prohlášení o prekérní situaci eh, menšiny Bahaj. Evropská unie je vstřícná k diskuzím o lidských právech s Iránem, včetně k diskuzím o statutu osob, které patří do různých menšin. My jsme zde hm, a tam, kde tedy bylo eh, rozhodnuto, že proti těmto osobám budou přijmuta různá restriktivní opatření a eh, nyní eh, my tedy máme takový seznam i osob, které jsou zodpovědny za porušování lidských práv, nyní jich je 78 na seznamu. Dalí. Děkuji, pane komisaři, a závěrem máme předloženo sedm návrhů usnesení, rozpravu končím a hlasování e, o těchto návrzích proběhne.